Äh, Je to důležité pro vývoj tamního regionu, k dosažení eh, stability, pro lepších životních podmínek a, a k dosažení situace, eh, která musí také vést eh, k bezpečnosti v souvislosti s migrací. A tam, kde není dobrý hospodářský a sociální rozvoj, nefunguje stát, není žádná účinná rozvojová pomoc, která může umožňovat boj s převaděčstvím, díky kterému už nebudou umírat lidé na středozemním moři. Myslím, že musíme zde poskytnout eh, určité, nebo udělat určité kroky. Eh, kolega Benif eh, předložil zprávu, která navrhuje, aby se země navzájem podporovaly. Ty obchodní vztahy jsou mezi Evropou a těmi zeměmi jsou pořád ještě koloniální, ale ne mezi těmi zeměmi. My musíme podporovat i jejich vzájemné přeshraniční budování infrastruktury například tak aby eh, se posílily eh, obchodní vztahy v takových eh, regionech, díky nímž tyto země budou moci nastoupit lepší politický a sociální vývoj a dosáhnout zlepšení. Myslím, že to, to je naše bezprostřední sousedství. To jsou země Mare Nostrum, které sdílejí s námi Středozemní moře, tedy a potřebujeme spolupráci a proto je třeba a Eh, se tady namáhat i z našeho vlastního zájmu, tak abychom posílili tyto země, tak aby eh, abychom naplnili předpoklad dosažení míru eh, kolem Středozemního moře a demokracie a právního státu, který tam chceme posílit. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji vám. A jménem SAD má slovo paní Gomez. Prosím. Děkuji vám. Když eh, zejména v Alžírsku eh, vidíme, jak probíhá situace, musíme si klást otázku, jak jsme se poučili z Arabského rada. Jsou tady prostě některé eh, situace, otázka vojenské vlády, která Eh, nahradila Mubaraka, která eh, zavírá do vězení, která mučí. Potřebujeme globální politiku pro celý jižní břeh Středozemního moře eh, na základech principů a hodnot, které požaduje také lid, to znamená rovnost, spravedlnost. Eh, jak pomůžeme těmto bratrským národům, jak budeme chránit i naše vlastní zájmy, naše vlastní bezpečnost, která je eh, ruku v ruce spojena s jejich bezpečností? Je ta otázka vytváření pracovních míst, příležitostí pro mladé. A eh, to, co je řečeno v této zprávě, je velice důležité. Jsou to cíle, které má Evropská unie v tomto regionu. Je to respektování práv žen, práv menšin, a především eh, respektování politických požadavků. Je třeba bojovat proti, ob, proti pašeráky lidí. A, eh, nesmíme mlčet k některým situacím v samotné Evropské unii. Nemůžeme také eh, mlčky sledovat, jak se prodávají zbraně Eh, které se pak dostanou i do rukou teroristickým zločineckým skupinám. To všechno se obročí proti nám. Děkuji vám. A jménem EKR má slovo pan kolega Černecký na minutu. Grazie, signore presidente. Děkuji vám, pane eh, předsedající, eh, děkuji vám, pane komisaři, pane předsedo. Tak Myslím, eh, že je třeba vyvodit závěry z arabského jara. A ty, ty závěry eh, jsou v tom smyslu, že eh, často jsme příliš naivně eh, zírali na dění v eh, regionu a, čas od času jsme podporovali politické síly, které v delším časovém horizontu mohly eh, způsobit ještě větší problémy v těch zemích, než tomu bylo dříve. A myslím, že trochu realismu a pragmatismu by se bývalo hodilo k, při posuzování toho, co se tam dělo je určitě třeba ehm, podporovat ty lidi, kteří chtějí eh, eh, v tomto, eh, v, tam, v tamním regionu zachovat ty hodnoty, které máme tady u nás, ale musíme dávat pozor, aby tohle nebylo počátkem k něčemu, co pro nás není nevýhodné. Je nevýhodné. Není e za ALDE má slovo paní Šáke. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové a kolegyně. Tohle bylo jedno z prvních témat, kterým jsem se zabývala jako poslankyně a také tím teď končím. Arabská eh, odvážná povstání lidí proti represi, korupci a nedostatku příležitostí a svobodě při utváření vlastního života. Přísliby těchto hodnot jsou hodnotné a ti, kdo po nich volají, by eh, měli najít v útěchu v evropské eh, opoře. To eh, je, je, nemůžeme si namlouvat, že to na nás nebude mít dopad. A je tu určitá promarněná příležitost, kdyby Evropská unie více investovala do svobod těchto mladých, zoufalých populací na Středním východě a Severní Africe. Co by, jak, co by se mohlo stát? Když kdykoliv eh, o tom hovoříme právě, proto jsme tlačili ten Marshallův plán pro eh, střední východ, kde bychom investovali do lidských práv, vzdělávání zejména menšin a žen. Protože po eh, letech drancování s korumpovanými režimy by stálo za to do toho investovat. A Eh, ovšem v určitou chvíli Evropská unie vlastně zaujala opačný postoj, došlo k válce v Syrii a pak došlo k jakýmsi cynickým dílům eh, takzvané zvládání migrace, kdy se v podstatě outsourcovalo eh, hoštění uprchlíků jiným státům, tato zodpovědnost připadla jiným za peníze. Přesně těm diktátorům, od kterým, před kterými lidé utíkali. Když se dnes podíváme na Alžírsko, je to jako kdybychom eh, se vrátili v kruhu. Eh, Egypt je nadále časovanou bombou, Turecko také, Libie je neskrachovalým státem a válka v Sýrii nadále zuří a bohužel a to je opravdu škoda. Evropská unie není klíčovým hráčem, který to může vyřešit. Takže z toho vyplývají velmi bolestná, ale důležitá poučení, která nás eh, tato Eh, které se z toho můžeme vyvodit. Můžeme nadále zlepšovat naše, měli bychom zlepšovat naše politiky a nevzdávat se naší zodpovědnosti, protože naše osudy jsou spjaté s osudy lidí, kteří žijí na Středním východě. Děkuji. A nyní za eh, Zelená svobodnou alianci pan Sole. Gracias, president Eh, děkuji, pane předsedo. Velké naděje a velké požadavky, které inspirovaly arabské jaro, eh, se stále nenaplnily. Eh, pro většinu těch zemí jsou tady hluboké příčiny mobilizace lidí, to je například nezaměstnanost, autoritativnost, represe, korupce. To jsou všechno jevy, které nebyly vyřešeny. A co je horší, situace v některých zemích se ještě dále zhoršila Reakce Evropské unie na to všechno, co se tam odehrávalo v rámci a po mm, arabském jaru, také nebyla na výši situace. E, nebyla tady žádná vize ani ambice. A některé členské státy dali e, přednost e, partikulárním zájmům spíše, než aby se připojili do konzistentní kolektivní reakce. Evropská unie eh, považuje demokracii a lidská práva za hlavní priority své eh, politiky, ale autoritativní eh, státy jsou velice křehké. Stabilita, prosperita v regionu se nemůže dosáhnout bez demokratického systému, který by řešil sociální nerovnosti. Děkuji. Děkuji, Jordi. A nyní za Eh, skupinu GUE má slovo kolega Viegas na jednu minutu. Děkuji vám. Eh, osm let uplynulo od arabského jara, od začátku arabského jara, eh, od té oprávněné nespokojebnosti obyvatel Eh, ty regiony ale se staly ještě nestabilnější a ještě méně jistější. Byla tady vojenské zásahy eh, v Líbyi, v Sýrii. Imperialismus vyprovokoval úplnou destabilizaci eh, všech těchto území, objektivně vzato. to to přispělo k tomu, že to ještě dále zhoršilo situaci, rozvinul se terorismus, obchoduje se s lidmi, je tam organizovaná zločinnost a podobné jevy. E, realita ukazuje, že se to nestalo náhodou, že to spadá do celkové širší strategie, která se snaží ovládnout přírodní bohatství, které existuje v tomto regionu. Naše frakce Eh, odsuzuje nedostatečnou strategii ze strany eh, Evropské unie, NATO i Spojených národů. Voláme po respektování mezinárodního práva a svrchovanosti národů. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za frakci ENF má slovo pan Schaffhauser. Na jednu minutu. No, eh, jara, arabské jaro nebylo jarem, bylo to bylo zimou, dlouhou zimou smrti a destrukce. Byla to islamistická zima, ze které se region stále nemůže zpamatovat. Když dnes vidíme, že občas někde něco raší, eh, tak je to proto, že revoluční islamisté byli poraženi eh, armádou v Egyptě, Rusy a Iránci v Sýrii a to všechno proti vůli Evropské unie za podpory Američanů a Evropanů eh, muslimští bratři v Egyptě i v Tunisku, salafisté v Sýrii a obě tyto skupiny eh, v Líbyi eh, šířili destrukci a násilí. To sklízíme. Ve zprávě Boniface se tvrdí, že tyto, tato hnutí byla demokratická, ale ve skutečnosti byly, byla řízena na dálku. Eh, vlastně to nemůžeme najít eh, řešení v jakési abstraktní demokratizaci, abstraktních lidských právech. Naopak řešení spočívá v, lidsko, v konsolidaci se pra, moci státu záruky míru. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Balco na jednu minutu. Děkuji. Se zpráva o arabském jaru a jeho dopadu ukazuje, co se vlastně stalo v roce 2014 jako něco dobrého. A ale, a říká se, že je to dobré, ale je tam pár problémů. Jenže ve skutečnosti to byl americký projekt eh, s, vlastně s, s, za účasti eh, vojenských zásahů i eh, britských, francouzských. Podívejte se na to, co se stalo v, Lib v Libii. A ty strašné dopady, z nichž nejhorším je e, tok migrační tok nelegálních migrantů, který, eh, který ohrožuje eh, Evropskou unii. Čili je tu celá řada eh, problémů, zejména neřešit, neř, nedořešená situace menšin v těchto zemích a tak dále. Takže pokud hovoříme o arabském jaru, tak aspoň bychom měli hovořit o tom reálně. E Děkuji vám a nyní má slovo pan Preda na minutu 30. Ano, děkuji. Eh, bilance arabského jara je opravdu sporná, ale nemyslím si, že je možné to srovnávat eh, s eh, antikomunistickými revolucemi koncem 80. let nebo jinými takovými jevy a hledat zatím hlas Kremlu. V Magrebu vidíme, že jsou země, které se vytrvale snaží o demokracii. Je to případ Tuniska. A další země mají problémy trvalé realizovat reformy v procesu demokratizace takže to nemůžeme srovnávat se situací ve východní a střední Evropě koncem 80. let. Já myslím, že naše unie hrála důležitou úlohu pro podporu demokratických hnutí, eh, pro mm, usnadnění ekonomických reform, aby mladí měli příležitost eh, najít pracovní místo. Naše strategie eh, více-méně uspěla podle toho, jaká byla situace v daných zemích. Ano, já souhlasím Kondicionalita je dobrým postupem. Musíme mm, především podporovat právní stát v našich vztazích s partnery, ale i my můžeme mnohé zlepšit, naši konzistentnost, eh, také tendenci členských států eh, působit mimo EU, když nejde o krizi, například tváří tvář Rusku. Eh, a to podporuje nepochybně autoritativní režimy. Je tady jasná věc. Evropa může hrát mnohými kartami, zejména pro konsolidaci eh, a rekonstrukci v Sýrii, kde je potřeba naší politické podpory. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc, domnul Preda. Děkuji, pane Preda. Gil e Nyní paní Gil Děkuji, pane předsedající. Před osmi lety eh, byly naše naděje velké eh, naděje na eh, demokratičtější arabský region a teď ty vyhlídky jsou bledé. Hlavní faktor Eh, které eh, vedly k nespokojenosti v roce 2011, eh, se zhoršily. Je tam stále horší nezaměstnanost mládeže a příjmové rozdíly. Navzdory tomu, že Evropská unie má toto řešit, tak teď už se zabývá jenom bezpečností a řízením migrace. Tohle přispívá k sycení zloby v našem jižním sousedství a jenom čas, jenom na čase, aby se to, tam, to zase vrátilo. Já dostávám e-maily ohledně situaci e, migrantů v Libii. Eh, co EU dělá na vyšetřování eh, toho, eh, že jsou tam aktéři, kteří postupují proti migrantům v Libii, financování z EU? Potom je tady tvorba nových hospodářských hranic, které Eh, nám neumožní eh, čelit poptávce od rostoucí populace. Eh, co mladí lidé, efektivní poskytování služeb a, poskyto- a boj s korupce. Za třetí, ruská přítomnost v regionu se zásadně rozšířila. Jak budeme reagovat na tyto geopolitické výzvy? Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně. A teď dostává slovo na minutu pan Jurek. Prosím. Pane předsedo, eh, dámy a pánové poslanci, arabské jaro to je eh, velmi eh, důležitá zkušenost, důležitá lekce, na kterou nemůžeme zapomenout. Lekce odpovědnosti. Vůbec nejde o nějaké, nějaký akt abstraktní, eh, nějakou abstraktní realpolitiku. Jde o odpovědnost jednotlivých lidí. Arabské eh, jaro to je eh, vnitřní válka v Sýrii, válka, která má být o demokracii až o, o posledního Syřana. A jedná se o vnitřní válku v Sýrii. Arabské jaro to je kontext, ve kterém vznikl ISIS. Já souhlasím se všemi těmi hlasy, které zde připomínají, že Eh, musíme se snažit o rozvoj eh, zemí Magrebu. Ano, jednoznačně, ale to neznamená, že se máme angažovat eh, do konfliktu s nepředvídatelnými výsledky. Tím spíše, že tyto výsledky dnes už tragicky vidíme. Děkuji bardzo, grazie mille kolega. Adesso... Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo pan Kolumbie na minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, Bůh se směje eh, lidem, eh, který, kteří si stěžují na to, co se jim bylo způsobeno. To jsou slova Bosvěta. A já vidím, že to tady vlastně pět let po arabských revolucích, které nazýváte vy jarem, tak, tak to opravdu probíhá. S, s, za pomoci také Obamové administrativy se rozvinuly jevy, například v Sýrii, s katastrofickými důsledky, s obrovskými důsledky pro migraci, s obrovským utrpením pro tyto lidi. Sarkozy a Hollande budou muset jednou skládat účty eh, za Francii, za to, k čemu také přispěla. Eh, to všechno vlastně podporovali ti, kteří prohráli v Egyptě i v Sýrii a stále v zájmu demokracie přispěli ke zhroucení Libie, což má také důsledky, které neustále tady vidíme. Evropa eh, vlastně tady jaksi se snažila prosazovat mondialismus a důsledky eh, pak postihují především eh, tito, tito lidé. Je to nesprávná politika a má hrozné dopady pro celý region. Merci beaucoup. Děkuji. A pan Mian Mon, minuta a půl. mikro, mikro, Mikrofon, prosím. Mikrofon nefunguje a teď už snad ano, děkuji. Ano, eh, je to naše sousedství a je pro nás velice důležité, což se v posledních letech velice eh, prokazuje. Eh, naděje, které vznikly s arabským jarem, bohužel nevedly k prosperujícím demokratickým státům. Naopak vznikla celá řada problémů, kterým čelíme politické, ekonomické, sociální, bezpečnostní problémy. Jak eh, to vypadá v těchto zemích z hlediska vztahu s EU? V posledních eh, letech jsme věnovali velkou pozornost eh, zemím na východě Evropy a naši sousedi na jihu Evropy na jihu ehm, se cítili opuštění. Přitom je tady řada výzev, které sdílíme. Klimatické změny, bezpečnost, energetické zdroje, boj proti terorismu, obchodní vazby, které je třeba uchovat, investice a tak dále. A e, musíme také zintenzivnit politický dialog s těmto zeměmi, jak bilaterálně, tak multilaterálně. E, je tady Unie pro e, Středomoří, existuje už deset let, ale není dostatečně využívané. Nenaplnilo naděje, se kterými se zrodilo a nebylo možné vyvinout veškerý potenciál této unie pro Středomoří členské státy, včetně mého státu, špetně Španělska, eh, také eh, samozřejmě ze zeměpisných i historických důvodů má mnohé vazby s těmito zeměmi eh, Evropská unie a tyto země by měly, ve, měly jít stejným směrem. Eh, dialog, spolupráce, eh, hospodářské vazby a také eh, pomoc při výchově mladých. Ano, já opakuji, musí to být prioritou pro Evropskou unii a členské země rozvíjet unii pro Středomoří. Děkuji vám, děkuji pane kolego. A nyní slovo má pan kolega Tökes vám, pane předsedo. Musíme připustit a uznat úsilí Evropské unie ve vztahu k Střednímu východu a Severní Africe, kdy jsou tu země, které eh, se potýkají s různorodými dopady eh, arabského jara a si uvědomujeme, že budeme muset řešit eh, si i situace, jako je například mm, migrační krize, která se může i dál zhoršovat. Ehm, týká se jak severoafrických, tak i subsaharských afrických zemí. Evropská unie musí revidovat svoji migrační politiku. Musíme řešit eh, původní příčiny migrace a musíme podpořit zejména země původu migrantů. Nemůžeme importovat problémy sem, ale musíme exportovat pomoc. To je maďarský model. Děkuji, děkuji vám, kolego. Nyní zahajuji postup ke HDI. Je tu jedna žádost o slovo. Julie Ward. pane předsedající je to velmi důležité téma. Děkuji, eh, pane předsedo. Opravdu stojí za to uh, zůstat si tady na to, aby člověk mohl říct něco důležitého. Když arabské uh, jaro vzkvétalo, tak evropské státy přišly o příležitost uh, rozvinout uh, ambiciozní politiku založenou na lidských právech, uh, demokracii a uh, právním státu. My uh, jsme zklamali uh, tato demokratická hnutí tím, že jsme preferovali krátkodobé hospodářské zájmy uh, před podporou dlouho dlouhodobé cesty k demokracii, ale mohli jsme bývali být ambiciozní a místo toho jsme chránili své zájmy. Eh, chtěli jsme po eh, sousedech, aby eh, za nás řešili migraci, zavřeli jsme své hranice, pokračovali jsme v prodeji zbraní, pokračovali jsme v přivírání očí před zhoršující se situací obránců lidských práv a děsivých událostí ohledně žen a LGBTI+. Je jasné, že lidé, kteří se eh, pokoušejí eh, eh, vytvářet mírová hnutí, musí dostat pomoc od EU. Je třeba povstat za lidská práva na Středním východě, v Severní Africe a kdekoliv jinde. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď se obracím na komisaře Hána a ten bude hovořit za paní vysokou představitelku místě předsedkyní komise. Děkuji vám. Takže vám eh, poděkuji za Eh, tento užitečný příspěvek. Tohle byla plodná eh, rozprava a zaznělo zde eh, řada důležitých věcí. Tato zpráva volá po zlepšené spolupráci mezi členskými státy a, našimi sousedy na jihu na hospodářském a, sociálním rozvoji. My pečlivě zvážíme vaše návrhy a budeme se i nadále snažit se středozemního moře a, dělat prostor pro eh, rozšířený dialog eh, k prospěchu obou pobřeží, ale také eh, odkážu na to, co říkal pan Brok, který už odešel. Jde také o meziregionální spolupráci mezi těmi zeměmi na jihu, kde je pořád velký potenciál nevyužitý. Každopádně vám ještě jednou děkuji za tuto zprávu. Je to obrovská podpora naší práce v tomto regionu. Děkuji. Děkuji vám a, a ještě než eh, dám slovo eh, panu zpravodaji Benefejovi, tak eh, řeknu, že mi bylo potěšením předsedat této rozpravě a zastoupit za nemocného kolegu, ale teď děkuji paní zpravodaj, panu zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedo, za vaše laskavá slova. Chci poděkovat panu komisaři Hánovi za jeho eh, důležitý přínos k této diskusi a chci poděkovat eh, všem kolegům, eh, kteří vystoupili v rozpravě a obohatili naše úvahy. Jsem si jistý, že komisař bude brát v úvahu co tady zaznělo v rozpravě i co je ve zprávě během další práce. A chci zdůraznit eh, práci eh, výboru pro ženy, eh, také naše kolegyně Maria Arena měla velice důležitý přínos do textu o úloze žen, která také může přispět k lepší odolnosti společnosti. Politika sousedství má eh, tu výhodu, že může brát v úvahu různé eh, specifika různých zemí. A eh, ano, ty země musí být na bázi rovnosti, nicméně mají své zvláštnosti, které je třeba brát v úvahu. je třeba usilovat o uplatnění principu kondicionality eh, striktnějším způsobem, ale je také třeba skutečné odolnosti a je třeba brát v úvahu i eh, občanskou společnost. Já jsem ráda, že jsme hodně hovořili o Sýrii. Hovořil o tom také komisař ve svém vystoupení. Občanská společnost musí být eh, Velice důležitým faktorem eh, jsou obránci eh, lidských práv, kteří riskují život, když hájí práva občanů své země. Já jsem přesvědčen, že zpráva bude důležitá pro budoucnost eh, a naše působení v této oblasti tak strategicky důležité. Děkuji. Děkuji, vážený kolego, a děkuji všem těm poslancům, kteří zůstali až do konce. Eh, této rozpravy. Rozprava je ukončena, hlasovat se bude zítra a dobrou noc. Takže zítra pokračuje schůze od 9 hodin do 12.30 a pak bude další zasedání odpoledne. Pořad jednání byl zveřejněn a naše eh, dnešní schůze tímto končí.